procederemos a las declaraciones del consejo y de la comisión sobre las conclusiones del consejo de asuntos exteriores sobre el proceso de paz. Rady a Komise závěry Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě. Za radu eh, paní Malstrom, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Konfliktem Děkuji vám, dámy a pánové. Střední východ to je samozřejmě závažná problematika a tak tomu bylo také na začátku našeho předsednictví a teď je, je čas, eh, abychom to tak nějak shrnuli ten půl rok. byl te, jste byl minule, byl také na eh, radě a tam se o tom hovořilo. Eh, minulý týden na toto téma jednala rada zahraničních ministrů a Celá 27. podpořila závěry, které jasně vymezují pozici Evropské unie k mírovému procesu na Středním východě. Tím jsme vyslali velice jasný evropský signál a doufáme, že se nám podaří eh, obnovit jednání mezi partnery na, na Středním východě. My také oceňujeme úsilí Spojených států o dosažení míru v oblasti a e, Týká se to problematiky e, Jeruzaléma a hranic, uprchlíků, bezpečnosti a tak dále. E, my o této problematice samozřejmě hovoříme dlouho, existují, existuje mezinárodní právo, které by se mělo dodržovat. Vycházíme z hranic vymezených v roce 1967 a samozřejmě tady problém Jeruzaléma. Tady jsme vyjasnili, že pokud má být dosaženo míru, pak Jeruzalém Eh, jakožto hlavní město dvou států. Toto musí být vyřešeno v obnovených rozhovorech. Obnovení jednání mezi Izraelem a Palestinci je úzce spojeno s otázkou izraelských slyšech rozšiřování, eh, takže v současné době to nepokračuje a my doufáme, že nebudou obnovena smysluplná jednání. Eh, prosincové rozhodnutí izraelské vlády, eh, že by se mohla nová sídliště eh, stát součástí národních priorit a v této souvislosti může být její budování pozastaveno. To je pozitivním přínosem celé atmosféře. Zde v parlamentu na začátku prosince jsme slyšeli sliby o Eh, novém eh, vývoji přímo na místě, pokud se týče východního Jeruzaléma, eh, rozšiřování sídlišť, otázky gazy. Sliby, které zde zazněly, jsme splnili. V minulých měsících Evropská unie a předsednictví zcela jasně formulovali svůj postoj k rozšiřování sídlišť a ke gaze. Izolace gazy je kontraproduktivní. Evropská unie žádala okamžité otevření hraničních přechodů pro humanitární pomoc a pro lidi. lidi. Taky jsme žádali plnou implementaci příslušné rezoluce OSN. A dále by mělo dojít k propuštění zajatců. Ke Gaze chci říct ještě toto. Doufáme, že Egypt a Arabská liga budou pokračovat ve svém úsilí. Momentálně vidíme permanentní rozdělení mezi západním břehem Jordánu a mezi Gazou. A my mm, víme jasně, že mír mezi Izraelem a Palestinou lze dosáhnout, pokud budou palestinci sjednoceni. Naši diplomaté v oblasti, sledují nejnovější vývoj a musíme říci, že máme velké starosti o postavení určitých skupin palestinců, jejich životní podmínky jsou zde problematické. Velice důležité je také pamatovat na to, že řešení mezi Izraelem a Sýrií, řešení mezi Izraelem a Libanonem, to je vše předpokladem míru, míru v oblasti. A my doufáme, my toto podporujeme, poněvadž toto přispěje k pokroku v celém regionu. Já vám děkuji, pane předsedo, a děkuji za tuto debatu. Děkuji paní Malmstrom. A teď eh, za komisi paní baronka Aštonová má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo řečeno, Rada schválila velice podstatné závěry k mírovému procesu na Blízkém výstupu východě, tam je zásadní stanovisko v celé řadě klíčových otázek a myslím si, že je to řečeno úplně jasné. Já se nebudu tím zabývat a opakovat, co řeklo předsednictví. Stačí, když řeknu, že znovu potvrzujeme zásady a doufám, že tím jsme pomohli nastolit určitou um, ochotu a důvěru mezi Palestinci a Izraeli, aby znovu vstoupili do mírového procesu. Samozřejmě, že tyto závěry mě také velice pomohou, abych věděla, jak se, čím se řídit příště. Mám tady dnes hovořit o politické práci, ale a také o situaci ve východním Jeruzalémě. To je otázka hlubokého znepokojení, protože východní e, e, Jeruzalém spolu se zbytkem západního pobřeží, západního břehu Jordánu, pardon, je okupovaným územím, dochází tam e, k, k ničení arabských příbytků a naopak se tam pořád staví izraelské osady. My jsme proti tomu, co sdělujeme politicky a diplomaticky, ale také to vyjadřujeme praktickou pomocí, abychom podpořili palestinské obyvatelstvo ve východním Jeruzalémě. Například eh, chybí 1200 tříd pro palestinské děti, takže my pomáháme eh, eh, budovat vzdělávací zařízení, pomáháme také palestinským nemocnicím, aby mohly pořád fungovat. A hodně pracujeme s mladými palestinci ve městě, protože tam je velká nezaměstnanost neschopnost a mají psychologické problémy. Zatím ve východním rozumě realizujeme aktivity 4,6 milionů euro. Další aspekt, který nás nepokuje, samozřejmě situace v pásmu gazy. My trvale eh, voláme potom, aby tady byl příliv obchodu osob a velice z nás neklidňují životní podmínky palestinců. Eh, od konfliktu v lednu nebylo možné tam provést rekonstrukci a jsou tam pořád velké problémy, například chybí čistá čistá pitná voda. Izrael by měl okamžitě otevřít přechopit přechody tak, aby se oživil eh, sektor soukromého podnikání. Musíme teď jednat a uplatnit v praxi eh, závěry rady. Musíme myslet na to, jak můžeme znovu rozběhnout tento proces. Zdá se, že tyto dvě strany jsou čím dál tím dále od sebe a nechtějí se angažovat. Já brzy pojedu do toho regionu a mým hlavním cílem bude sejít se s hlavní hlavními aktéry a z první ruky se přesvědčit o tom, jak by Evropská unie mohla na pomoci změnám. Určité sdílíme celkové priority, totiž aby došlo k obnově vyjednávání mezi Izraelem a Palestinci. Ne vyjednávání kvůli vyjednávání jako takovému, ale jednání, aby se dosáhlo mírového uspořádání, abychom mohli otočit list. Ehm, nechceme a nemůžeme ehm, tolerovat eh, další kolo ehm, bezplodných jednání. Ta už vlastně běží sedm let od deklarace v Oslo, která byla podepsána před 16 lety v roce 1919 Mělo by se vycházet přitom z mezinárodního práva a respektu pro předchozí dohody a všechny otázky by se měly jednat, včetně statusu Jeruzaléma jako příštího společného hlavního města. Měly by se také odehrávat v dohodnutém časovém rámci, co se týče i zprostředkování. Musíme vidět také velké nasazení a politickou vůli ze strany Izraele i Palestiny palestinců, aby to byla opravdová jednání. Evropská unie je tady o toho, aby oběma stranám pomohla k této angažovanosti. Chceme jim nabídnout pomoci na této těžké cestě vyjednávání a já jsem tady proto, aby Evropa mohla fungovat v tomto směru eh, v harmonii a efektivně. Snažíme se pomáhat také bilaterálnímu vyjednávání. Naše pomoc umožnila palestinské autoritě, aby budovali instituce budoucího státu a palestinců, aby abychom mohli eh, být, aby mohli být spolehlivým sousedem v regionu dnes, ale palestinci jsou rozděleni fyzicky i politicky. Důvěryhodná jednání vyžadují velice silného a sjednoceného palestinského partnera. Tím Izrael nic nestratí. Izrael udělal první krok eh, a eh, částečně a dočasně eh, zmrazil další výstavbu osad. Snad to pomůže. Samozřejmě Izrael je nezbytným aktérem na Středním východě. Je třeba, a Spojené státy jsou velice důležité a málo kdy tady byla tak dobré podmínky pro další rozvoj vztahu, proto musíme velice úzce koordinovat naší pozici a strategii i s nimi. Budeme tedy spolupracovat se Spojenými státy v rámci kvartetu. Kvartet je třeba znovu oživit, protože je tady současná slepá ulička jednání a ta si to vyžaduje. Kvartet vyžaduje dynamické a opatrné zprostředkování. Mír na Středním východě potřebuje komplexní řešení. Sýrie a Libanon musí také sehrát důležitou úlohu. Těšíme se na realizace mírové iniciativy arabské, která by měla být součástí řešení. Měli bychom přistupovat k celému regionu inkluzivně a multilaterální rámec by měl doplnit bilaterální rámec mezi Izraelci a Palestinci. V dalším měsíci budu udržovat úzké kontakty s parlamenty o všech těchto otázkách. Uvěřuji si, že Evropský parlament sehrává aktivní úlohu, mimochodem i jako rozpočtový orgán. Na politické úrovni delegace spolupracuje s Knesetem a s legislativou legislativní radou palestinců. Minulý týden delegace do PLC navštívila okupovaná palestinská území a s velkou obavou nám sdělila o tom, jak situace v terénu vypadá. Nakonec vítám pokračování pracovní skupiny parlamentu o mírovém procesu, která bude zasedat znovu tento týden. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní tedy přejdeme na politické skupiny a jménem EPP na dvě minuty bude hovořit pan Kasulides. Děkuji, pane předsedo. Během návštěvy mladých eh, vůčích osobností palestinců a Izraelců v našem parlamentu se hodně hovořilo o mírovém uspořádání v budoucně, v budoucnosti došlo k shodě na tom, eh, že je třeba uznat hranice z roku 67, eh, Jeruzalém jako hlavní město dvou států, demilitarizace palestinců, vyspořádání otázky eh, uprchlíků, tak aby nebyla ohrožena demografie židovského státu. Nicméně my se pořád bavíme o tom, kdy a zda ty jednání a zdá se, že ani v angažma Egypta nepomáhá a očekáváme také na řešení, eh, pokud se týče propuštění zajatců. Jinak dá se říci, eh, že Eh, palestinský stát je z izraelské strany eh, stavěn před hotové věci a to de facto poškozuje jeho životaschopnost. Dochází ke skutečně zhoršování situace v očích eh, veřejnosti a bohužel se snažíme pouze omezovat následně škody. Děkuji vám, pane Kasolidisi. Pan Atkins má dotaz. Bylo to na Catch the Eye, nebo máte otázku nyní na pana Kasoledise? Je to Catch the Eye, dobře, děkuji vám. A nyní tedy jménem eh, politické skupiny socialistů a demokratů bude hovořit pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Hmm, paní předsedkyně komise. Ale chtěl bych velice srdečně poděkovat švédskému předsednictví za tuto dobrou iniciativu a blahopřeji k tomu. Paní Ashton bych chtěl poděkovat, že sedí na straně komise a že se jako první zmínila o této záležitosti. Jedná se o bezpečnostní politiku. Možná, že není to místo úplně nejlepší, ale důležité, že tady je a že zastupuje tedy otázky zahraniční politiky. Za druhé, Eh, Rada přijala dobré prohlášení a není proti izraelské. Naopak je to v zájmu bezpečnosti a stability Izraele. A to je velice důležité zdůraznit. Pokud my, Evropané, jsme zde aktivní, pak je velice nutné, abychom pokračovali v těchto aktivitách. Paní vysoká představitelko, byl bych rád, kdybyste si to vzala v srdci byl jsem pár dnů v USA a hovořil jsem s našimi kolegy z kongresu. A samozřejmě Obama má málo možností, protože když slyší to, co se tam říká, je to velké neporozumění ohledně palestinců. A samozřejmě my jsme proti terorismu a chceme také, aby tento voják se konečně vrátil do své rodiny. Ale stejně tak máme porozumění také pro eh, špatnou situaci palestinců. A je to to vše, co je v tomto stanovisku, zvláště z hlediska, co se týče hranice z roku 67, co se týče obtížné situace v Jeruzalému a také situace z hlediska osídlování. Mimochodem je opravdu nepochopitelné, že se dále pokračovalo v osidlování v této politice Eh, vždy se to zastaví, pak eh, opět eh, se uplatňuje národní program, který má prioritu, potom se rozvíjí například silnice a mm, pokračuje se vlastně v osídlování, takže vidíme, že každodenně se ubírá půda palestin, palestincům a je to naprosto neakceptovatelné, také neakceptovatelné, co se stalo naší delegaci, ostatně ještě k tomu se vyjádříme. Myslím si, že musíme Eh, říci, že práva mm, poslanců spočívají také v tom, že se mohou podívat do pásma gazy. Izraelci tady nemají do toho co mluvit. Myslím si, že se musíme proti tomu ohradit, musí tady být transparentnost a musíme tedy eh, takto vyjádřit podporu tomuto stanovisku z hlediska této mírové politiky. Děkuji. Děkuji, pane eh, Svobodo. A nyní jménem a zde bude hovořit paní Nic Wittebrock. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká eh, představitelko, eh, paní místo předsedkyně, paní zástupkyně švédského předsednictví. Nejdříve bych chtěla hm, hovořit s paní Malstrem a chtěla bych poblahopřát švédskému předsednictví eh, k závěrům rady v oblasti zahraniční politiky, zvláště co se týče Blízkého východu a východního Jeruzaléma. Myslím si, že je to velice jednoznačný signál pro všechny ty, kteří si přejí tento signál a který, kteří vidí, že poprvé je zde zpráva ohledně představitelů delegací a že poprvé tedy můžeme hovořit eh, o této zprávě, která byla společně přida, eh, přijata všemi. Eh, poprvé je to, kdy byly tyto návrhy předloženy tímto způsobem ze strany švédského předsednictví a poprvé tyto závěry byly jednomyslně přijaty z hlediska situace ve východním Jeruzalému. Myslím si, že je to jednoznačný signál a doufám, že izraelské úřady pochopí význam tohoto vývoje. Drazí kolegové, hovoříme zde o středním eh, východě a to velice pravidelně. Je to eh, věc, kde vždy o něco se posuneme dopředu, o jeden krok dopředu, o dva kroky dozadu. Jsou se zde samozřejmě naděje, ale je zde také určitá beznaděj. Samozřejmě, že mm, naděje musí vytrvat a samozřejmě, že moje frakce by si přála, aby Izrael a Palestinci mohli žít v míru v rámci dvou států a aby měli veškeré možné šance na rozvoj při zabezpečení eh, bezpečnosti. Samozřejmě, že je nutné jednat o opatření, která se musí přijmout eh, v tomto smyslu. Jeruzalém je jedno z nejkrásnějších měst na světě. A světlo, které se rozprostírá nad Jeruzalémem, je naprosto mimořádné. Eh, je opravdu tragédie, že národy, které žijí vedle sebe, nemohou žít v míru v tomto městě. A pokud chceme, aby Jeruzalém dále byl v míru v předvečer Vánoc. Musí se nám podařit tento projekt nebo tento návrh. Děkuji vám a jménem Zelených na minutu a půl bude hovořit paní Lukas. Děkuji mnohokrát. Já vítám prohlášení Rady i komise, ale mám na vás oba dotaz, kdy se dostaneme za ta pěkná slova, s nimiž velice souhlasím, ale kdy už bude skutečná akce. Tyto slova slýcháme pořád znovu, že musíme zajistit, aby Izrael udělal to či ono, ale musíme mít v rukou nějakou páku, aby se to stalo, jinak nás bude Izrael nadále ignorovat. Proto se chci zeptat, co můžete prakticky udělat, abychom viděli skutečně tady nějaký pokrok. Proto protože pokud vím, tak to musí zavrhovat také například eh, eh, pozastavení smlouvy. Co se týče východního Jeruzaléma, velice vítám iniciativu švédského předsednictví a také, jak jasně se vyjadřila ohledně role Jeruzalému jakožto ehm, hlavního města dvou států a že je důležité, aby Izrael zmrazil svoji činnost výstavby osad. Také se jedná o zprávu o východním eh, Jeruzalému Jeruzalémě jako tak, Ta je jasná zpráva, ta jasnost často nám chybí. Ukazuje se, že v této zprávě, že se jedná o nezákonnou anexaci, eh, anexi pardon, a že to má zabránit rozvoji Palestínu. A eh, má se tedy schválit celá řada doporučení v důsledku této zprávy a myslím si, že musíme zajistit, že Rada okamžitě bude jednat, protože jestliže Evropská unie chce závazně e, se zasazovat o řešení dvou států, pak musí udělat všechno, aby zachránila a posílila palestinskou identitu Jeruzalému a v této zprávě právě jsou ukázány praktické kroky, jak toho dosáhnout. Děkuji, paní Lukas za eh, skupinou konzervativců a eh, za konzervativní reformovanou skupinu. Pan Dále. Pan. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, mnoho lidí se modlí za mír na Blízkém a Středním východě. A možná, že nás napadne, že Izrael se k tomu nikdy nedopracuje, ale skutečně bojuje se tam za mír. A možná, že bychom mohli bojovat také jiným způsobem. Pokud by na míru pracovali všichni, snad bychom měli mít šanci. Ale eh, Izrael eh, už eh, podnikl určité kroky, které měly vést k míru, ale nakonec bohužel nevedly. Pokračovaly problémy a nakonec se stalo, že Izrael se rozhodl k invazi do Gazy. Nyní naše zraky směřují k západnímu břehu Jordánu, k blokovaným silnicím a to také není zrovna příspěvek k míru. Tyto kroky Netanyahuovy vlády jsou opravdu problematické a ani na palestinské straně nedochází k žádnému pohybu. Zdá se, jako by se vyčkávalo, co udělají Izraelci. Opravdu jsem si nevšiml žádných gest, které, která by palestinci podnikali. Zdá se, že Hamas a Fatah eh, jsou eh, víceméně eh, v jakémsi stuhlém obětí a je skoro, tedy skoro není vidět, že si přejí mír. Děkuji, pane Vandalene. Není za stranu za skupinu komunistických stran na minutu a půl pan Trianta Filides. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, jsme velice rádi, že 8. prosince Rada Evropské unie přijala toto rozhodnutí. Toto rozhodnutí potvrzuje podporu Evropské unie k vytvoření dvou států, přičemž vycházíme z hranic z roku 1967. Přesto všechno vycházíme z naší zkušenosti a z naší nedávné návštěvě tohoto regionu a konstatujeme, že situace v terénu vypadá tak, že vytvoření palestinského státu je prakticky nemožné. Odvolávám se zvláště na vystavení zdi a zvláště mám na mysli vytváření osad na západním břehu Jordánu a zvláště blízkosti východního Jeruzalému těchto osadách máme mm, kolem 500 tisíc kolonů, kteří zde žijí, zvláště ve východním Jeruzalému, je snaha obklíčit prostřednictvím vytváření osad kolem tohoto města tuto část a vypudit Palestince. Je nutné konstatovat, že izraelská vláda využívá mm, těchto průtahů aby mm, prosadila svoji svrchovanou moc na území Palestíny. Evropská unie lpí na řešení ve prospěch vytvoření dvou států. Evropská unie by měla přijmout opatření proti Izraeli, protože zde dochází k porušování lidských práv a to je Eh, věc, která se opírá o článek dvě eh, dohody o asociaci a nutí nás k tomu, abychom volali po sankcích. Pokud nebudeme prosazovat sankce, Izraelci budou mít možnost i nadále uplatňovat svoji politiku vůči palestincům. Děkuji, pane Trianta Filide. Pan Belder má slovo jménem skupiny EFD. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, zbláznila se Evropa? To je retorická otázka, s ní jsem byl konfrontován na začátku prosince ze strany některých američanů. Kde eh, se totiž hovořilo o eh, jednostranné zmínce východní Jeruzaléma jako hlavního města palestinského státu v návrhu usnesení rady já bych je nicméně očekával, že transatlantický dialog začne konstruktivněji. A možná bych ještě dodal, že při bližším proskoumání tohoto návrhu a konečné verze prohlášení rady eh, jsem byl velice pohnut eh, a de facto od toho dělení eh, Jeruzaléma se musím opravdu distancovat. To by skutečně mělo Eh, opravdu těžké diplomatické eh, následky. A já opravdu nevím, proč se zrovna držíme eh, linie švédského předsednictví, které tradičně má špatné vztahy s izraelským státem. Eh, nicméně já podporuji mírový proces a já bych rád podnítil palestinskou samozprávu, aby se znovu pustila do vyjednávání a to třeba také v rámci využití kvartetu, ne jenom dvoustranných jednání. Takže skutečně eh, neměli bychom rezignovat na aktivity Ukazuje se, že nedávné návštěvy Izraele eh, ukázaly, že je skutečně třeba, abychom měli jasný proces sbližování mezi eh, Izraelem a eh, palestinskou samozprávou, posílení vztahu se západním břehem Jordánu, posílení palestinských institucí. Já tady vyzývám radu a komisi, aby přestali eh, s kontraproduktivními deklaracemi o mírovém procesu a místo toho, aby se pustili do skutečných, eh, skutečných kroků. Gracias, Belder. Děkuji, pane Belder. Teď za nezařazené na minutu má slovo paní Donc. Děkuji, pane předsedo. Jako členka eh, parlamentní delegace jsem velice se zájmem poslouchala poznámky eh, rady i ko prohlášení komise, ale já jsem, mám nyní velký pocit obav eh, protože Izrael je jediná funkční demokracie v tomto regionu. A oblíbená taktika jejich protivníků je terorismus proti tomuto státu. Myslím si, že prohlášení Rady a komise dostatečně neberou na zřetel bezpečnostní obavy Izraela. Neslyšela jsem, že by vysoká zástupkyně zmísila, zmínila tyto obavy eh, ve svém prohlášení. Navíc si myslím, že toto prohlášení klade příliš velké břemeno na Izrael jak eh, z hlediska toho, že selhává postup, tak i řešení otázek, které tady jsou, konkrétně problému Jeruzaléma. Děkuji. Děkuji. Teď přejdeme k dalším řečníkům. Pan Salafranka, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. To je velice neobvyklá rozprava, protože je tady paní Malmstrom, která sedí na místě rady. Byli bychom rádi, kdyby brzy byla na místě, kde se dá rada a zase paní baronka Gaštonová sedí na místě rady, ale na tom nezáleží. Ale to, co jsme slyšeli, nedává důvod pro optimismus, protože v obou proláženích se zmiňuje nedostatečný pokrok v jednáních na blížním východě. A také, že se neplní rezoluce eh, Rady OSN ani eh, roadmapa, cestovní mapa. Takže Evropská unie samozřejmě se snaží přispívat k řešení problému, jak to eh, zmiňovali obě paní, a to východní Jeruzalém, voda, bez, voda, bezpečnost, pohraniční přechody. Ovšem tady je, pane předsedo, celá řada nových prvků a byl bych rád, kdyby naši hosté se o tom zmínili. Osmiměsíční moratorium za prvé na výstavbu nových eh, osad. Tento dočasné zmrazení, myslíte, eh, že to je v souvislosti s novou americkou administrativou? A co si také myslíte o prohlášení, které včera padlo eh, v Gáze ze strany představitele Hamásu? Ten řekl, že není ochoten uznat Izrael, že není není připraven jednat s Izraelem. A co eh, řeknete na tu skutečnost, že eh, Izraelci se budou moci vyjádřit prostřednictvím referenda eh, o okupovaných území. A jak je to s Glacenovou zprávou a se závěry OSN co do lidských práv? Myslíte si, že to povede k posílení mírového procesu? A nebo, jak to vidí Izrael, může to být spíše překážkou pro tento proces? Děkuji. Ten pan, teď pan Derosa dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Existují dva příslivy, které já eh, vítám konkrétně v prohlášení eh, rady. Myslím, že ty mohou vnést do procesu novou dynamiku. Je to podpora eh, palestinského programu, dvouletého programu pro dosažení míru a uznání, eh, uznání práv eh, odborů. Já musím říci, že jsem viděl na vlastní oči systém apartheidu, který uplatňují izraelské úřady vůči palestincům, také ničí jejich domovy, jejich zaslování vodou a tak dále. Několik hodin po zveřejnění eh, prohlášení komise eh, musíme říci, že pozvání naší delegace eh, do Gazy bylo zrušeno. To není dobře. Opravdu chybí tam také styk mezi příslušnými představiteli palestinské samozprávy a Izraele. My jsme navštívili Ramallah, Hebron a východní Jeruzalém a všude jsme viděli násilí a zoufalství. My bychom ovšem mohli docílit toho, aby, bylo, eh, aby se situace zlepšila, ale také, aby se zhoršila. Také eh, můžeme způsobit to, že umírnění palestinští politici ztratí moc. Eh, myslím, že by bylo dobré, kdybychom se snažili oživit tento proces nejen prostřednictvím karteta, ale také samé. A abychom předložili dvouletý harmonogram pro implementace principů který eh, se zastáváme. Musíme bránit lidská práva, musíme využít eh, přístup na naše trhu jako incentivy a nepracovat pouze se sankcemi skutečně náš přístup na, přístup na náš trh by mohl být i pro Izrael podmítkou k tomu, aby eh, se více angažoval v mírovém procesu a podobně Spojené státy by se měly více angažovat. Děkuji vám, pane Deroso. A nyní na jednu minutu pan Davis. Pane předsedo, Zpráva EU o východním Jeruzalémě je strašná. Nechoďme kolem horké kaše. Je jasné, že zde se odehrává určitá forma etnického násilí, etnického čištění. E, Palestinci jsou vyháněni, jejich majetek je ničen. Otázka je, co s tím budeme dělat. Závěry rady jsou velmi vítané. My víme, že jsou to velice silné závěry, poněvadž izraelská vláda je okamžitě odmítla což není také no, nic nového. Ale oni námi pohrdají, poněvadž silná slova jsme nikdy nepoložili Eh, skutky. My jsme totiž příliš důvěryhodní, my příliš eh, platíme, také příliš financujeme eh, také izraelské akce, ačkoliv by si to měli financovat Izraelci sami. My bychom měli tedy naši pomoc zastavit, ovšem toto se nikdo nedváží říct z našich ministrů zahraničí. Máme politiku, máme, máme ji v závěrech, ale co skutečné kroky? Izrael se nepohne, pokud na něho nebudeme tlačit. Děkuji vám, pane Davisy. A nyní na jednu minutu a půl paní Brandner. Ano, vítáme vás, paní Ashton, ve vaší nové pozici dnes. Také srdečné díky předsednictví za tuto rezoluci a za uznání toho, že bez eh, řešení problematiky osídlování, bez vyřešení dvou státí se tento problém neodstraní. Myslím si, že zpráva je velice dobrá, už to bylo řečeno. Já mám v této souvislosti dvě otázky. Za prvé, jaká je, jaký je aktuální statut eh, této zprávy, kde byla tato zpráva zveřejněna? Za druhé, co vy jako zástupci komise a předsednictví učiníte z hlediska doporučení, která jsou součástí této zprávy. Já bych citovala tři doporučení. První doporučení actions from eu member state actors supporting settlement activity in east jerusalem by adopting appropriate eu legislation. second ensure that products manufactured. druhé zajistit to, aby produkty vyrobené v východním Jeruzalémě nebyly eh, exportovány do EU a za třetí eh, vydat pokyny pro označování produktů eh, na prodej v EU. To, to jsou velice konkrétní doporučení, která musíme udělat eh, z hlediska prosazování a uplatnění této zprávy. Děkuji, paní Brantner. A nyní na minutu vystoupí pan Jarik. Pane předsedo, děkuji. Paní komisařko, a paní eh, představitelko, děkuji vám za vaše vystoupení. Evropa má nyní k dispozici dva dokumenty ve prospěch nových mírových iniciativ. Za prvé je to odvážná zpráva švédského předsednictví, tak jak jste o tom teď hovořila, paní Malström, kde je výzva eh, k vytvoření dvou států, tedy v rámci hranic roku 1967 a kde východní Jeruzalém bude hlavním městem. Za druhé je to text velvyslanců, kde se hovoří o strategii Izraele ve smyslu osidlování, což jde proti lidským právům. Tato strategie se snaží odříznout Jeruzalém eh, a eh, zabránit vytvoření palestinského státu. Naše slova zde nebudou mít žádný účinek, pokud nedojde ke konkrétním činům z naší strany. Je nutné jednat a proto, abychom mohli jednat, je možné pozastavit asociační dohodu s Izraelem do té doby, než izraelské vedení začne respektovat mezinárodní právo. Potřebujeme činy z naší strany, tak abychom zastavili blokování gazy, abychom zastavili pokračování osidlování, abychom umožnili návrat úplně uprchlíků. Také je nutné propustit všechny politické vězně. Bylo řečeno, že se osvobodí volák, voják Šalit. Já s tím souhlasím, ale zároveň by se náš parlament měl vyjádřit ve prospěch propuštění francouzsko-palestinského občana mladého Sen Mala Amuny. Souhlasím s propuštěním eh, izraelského vojáka, ale vyžaduje také propuštění eh, palestinského občana. A nyní bude hovořit pan Buzucíl. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval Radě za velice odvážné závěry, které byly schváleny minulý týden. Myslím, že ještě nikdy jsme neměli tak jasné, konkrétní a odvážné závěry k tak citlivé otázky ze, otázce ze strany Rady, jaké přijala minulý týden. Takže já velice chválím Radu. Ale teď už je čas přejít k akcím, protože situace v Jeruzalémě posunuje spíše z zpět a může to takhle pokračovat. Víme, že se tam porušuje mezinárodní právo. A situace je taková, že mnoho lidí trpí, protože e, jsou vyháněni z domovů, jejich domovy jsou ničeny. Proto nemůžeme setrvávat v mlčení. E, když máme co dělat s takovouto nespravedlností, protože pokud budeme mlčet, pak eh, vlastně budeme vysílat signál, že všechny naše zákony, diplomacie a základní hodnoty nic tady neznamenají. Určitě nechceme, aby se to stalo. Kdyby se něco podobného dělo v našich zemích, nepřipustili bychom to. A proto musíme vytvořit patřičné ovzduší, které by vedlo k větší důvěře na obou stranách, aby tady byly dva státy různé a životaschopné v situaci míru. Chci také zmínit úlohu Jordánska. To je také velice důležité. Ještě jedna poznámka na adresu paní baronky Ashton. Vzhledem k smlouvě Lisabonské máte teď novou úlohu a to nám poprvé poskytuje příležitost k tomu, abychom eh, hledali konkrétní a dlouhodobá trvalá řešení pro Střední východ. Proto vás prosím, abychom nepropásli tuto příležitost. Děkuji vám, pane Busutil. Teď minuta a půl, pan Kročeta. Předsedo, byli jsme v Ramalá, když jsme se dozvěděli, že Evropa učinila nové rozhodnutí ohledně mírového procesu na Středním východě. Viděli jsme zoufalství eh, mezi, u našich palestinských eh, přátel. To byly dny velkého utrpení. Děti byly eh, napadány. Eh, přes eh, ulice Hebronu žádný palestinec nemohl přejít. Viděli jsme, jak trpí 65-letá žena, která musela opustit svůj domov a musela přespávat na ulici a viděla na vlastní oči, jak je bourán její dům. Viděli jsme, jak trpí palestince palestinec, který za evropské peníze si mohl vybudovat farmu a pak mu to izraelští vojáci zničili. Eh, Palestinci mají eh, právo na nezávislý stát. Izrael samozřejmě také a bez také musí mít pasy, aby mohli cestovat. Musíme tedy jednat rychle. Eh, Izraelsko-palestinský konflikt je jenom špičkou ledovce daleko většího konfliktu. Během posledních dnů naší eh, návštěvy palestinská autorita zabránila naší delegaci v návštěvě Eh, pásma gáze. Myslím si, že tady by měla zasáhnout eh, paní eh, Aštonová musí ukázat, že demokratická Evropa jsou proti tomu. Eh, musím poděkovat také panu Derose, že vedl tu delegaci a eh, během té doby, kterou jsme strávili v Palestině, jsme viděli, co se tam děje. Měli jsme také možnost slyšet příběh lidí a lidi v Palestině vidí, že Evropa má hlas a že chceme dělat více. Děkuji vám, pane Kročeto. Teď na minutu pan Takula. Arvoisa komisionääri, Vážený pane předsedo, vážená vysoká představitelko, já eh, musím říct, že eh, otázka je, jakým způsobem si my plníme své úkoly v parlamentu, eh, jaké knihy dějepisu čteme. Nevíme snad, že Izrael vznikl v roce 1947. Já si myslím, že to, jak se k tomu staví rada pod vedením švédského předsednictví, je poněkud zvláštní. My skutečně musíme jednat v duchu demokracii, v duchu respektování lidských práv a tak dále. My nemůžeme připustit vznik dalších zemí, které nejsou demokratické a nemají stejné hodnoty jako my. Eh, myslíme si, že eh, rozdělení Jeruzaléma, tedy tento nápad, na dvě hlavní města je zcela nepochopitelné. My prostě musíme eh, brát Izrael jako stát, který také se hlásí k demokracii, který má právo na, svůj, na své hlavní město. Pane předsedo, je skutečně odsouzení hodné, že nebyl osvobozen izraelský voják. To de facto ukazuje, Eh, jakým způsobem eh, se staví k našim hodnotám Hamas. My skutečně musíme jednat a musíme opravdu se eh, distancovat od těch zbytečných nápadů v závěrek rady. Izrael je demokratická země, my musíme bránit demokracii a právo lidí na mír. Tento mír může být získán pouze tehdy, když teroristické organizace, jako je Hamas, se nebudou moci dále mstít Izraeli. My musíme bojovat proti terorismu a vytvářet možnosti pro to, aby izraelský lid mohl existovat. Děkuji vám. Nyní paní Brepels na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie a šéfové našich misí do Ramaláhu a východního Jeruzaléma sepsali své zprávy a je jasné, že Izrael intenzivně pokračuje v anexi části teritoria západního břehu Jordánu já se divím, že Evropská rada není schopná z tohoto dojít eh, k řádným závěrům. Eh, proč je tato zpráva, proč je eh, v této zprávě ani zmínka o mm, zprávě z návštěvy? To, co se děje, je nevratné a de facto nám to znemožňuje výhled na životaschopný palestinský stát, který by existoval pokus s Izraelem. Skutečně je nejvyšší čas, abychom jako Evropská unie začali sehrávat v regionu aktivní a viditelnou roli. A to je možné pouze tehdy, když budeme projevovat odvahu a budeme dosahovat jasné zhody také eh, ohledně východního Jeruzaléma. Ano, děkuji vám. Nyní pan Angurakis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Politika Evropské unie je politikou, která společně s NATO a USA podporuje Izrael v politice genocidy vůči palestincům. To jsou závěry poslanců, kteří navštívili tuto zemi a kterým bylo zakázáno vstoupit na území pásma Gazy. Můžeme konstatovat v této souvislosti, že zde dochází k válečným zločinům ehm, podle kritérií OSN a Izrael pokračuje ve své politice anexe nereaguje na požadavek mezinárodního společenství, aby byl vytvořen palestinský stát v rámci hranic roku 67. Evropská unie přehodnocuje svoje vztahy vůči Izraeli. Izrael staví zeď uh, hanby my bychom se chtěli vyjádřit proti těmto mm, imperialistickým cílům ze strany Izraele. Děkuji, pane Angurakisi. A nyní na minutu a půl bude hovořit paní Flašíková. Děkuji, pane předsedo. Závěry z minulého týdne Rady ministrů musím hodnotit jako neúplně vyvážené. Navíc mám pocit, vzhledem k tomu, že se zabývám dlouho touto problematikou, že tyto závěry nás neposunuly v, našem, v našich snahách o mírové soužití těchto dvou národů. Také bych chtěla uvést, že vím, že máme navíc. Máme na to, abychom byli nejenom zprostředkovateli, ale aktivními zprostředkovateli tohoto mírového procesu a že musíme trvat na tom, aby došlo k řešení této katastrofální situace a aby toto řešení bylo přijatelné pro oba státy. Je nutné, aby Palestina a stát Izrael se stejným dílem podíleli na tomto řešení. Rada se snažila vyzvat palestince, aby se vrátili k jednání, přestože nesouhlasí s některými izraelskými opatřeními. A i my trváme na tom, aby zbytečné překážky, které jsou kladené mírovému procesu, byly co nejrychleji odstraněny. Bourání domů ve východním Izraeli, vytváření separačních eh, zdí je nepřípustné. Zároveň je nepřípustné, abychom vystavili stát Izrael a nedokázali ho aktivně obránit proti všem útokům a teroristickým aktivitám, které směřují na občany státu Izrael. Chci zdůraznit, že musíme respektovat také mezinárodní rámec. Bez toho není možné doufat v stabilní vývoj tohoto regionu. Myslím si, že my, Evropané a Evropská unie a občané našich států jsou připraveni podat pomocnou ruku a já budu přát paní baronce Eštnou, aby její mise v tomto regionu byla úspěšná a aby měla dobré zprávy z tohoto regionu. Děkuji. Děkuji vám, paní Flašiková, a nyní paní Tajn na jednu minutu. Paní ministřině, eh, vysocí představitelé, pane předsedo, kolegové. Jsem členkou delegace eh, pro vztahy s parlamentskou legislativní radou, tedy s palestinským parlamentem. Minulý týden nám Izraelci nedovolili cestu do Gazy. Pouze 10 obyvatel je schopno se eh, zabezpečovat a Eh, pouze pašováním zboží přes tunely, které jsou právě z tohoto důvodu trpěny. 90 eh, Dříve tomu bylo tak, že se byli schopni zásobit nezbytnostmi 90 obyvatel, nyní jen 10 Nicméně Izrael má eh, svoje závazky, které vyplývají z mezinárodního práva, které ovšem neplní. Jestliže my už eh, dáváme peníze na to, aby měli na živobytí palestinci, 90% z nich, pak skutečně máme právo také kontrolovat, jestli naše peníze dosáhnou ke svým příjemcům. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Flotr. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poblahopřát paní Malstrem a švédskému předsednictví za tyto vynikající závěry, které navazují na to, co jsme všichni očekávali. To znamená na odpovědnost Evropské unie za mír na základě mezinárodního práva. To je, myslím, to podstatné. Přesto jsem tak trochu překvapena, že mm, nedošlo k odkazu na vojenskou invazi, ke které došlo před rokem v rámci monitorování zprávy Goldstein. Jak to tady vypadá? Protože komise se zavázala právě z hlediska eh, interního vyšetřování této věci. Druhá věc. Jsem velice ráda, že Východní Jeruzalém je navrhován jako hlavní město těchto dvou států, nicméně v těchto závěrech schází eh, konkrétní operativní obce, které jsou zahrnuty eh, do té druhé zprávy, o které bylo hovořeno. Byla bych ráda, kdyby rada nám řekla, jaké konkrétní podmínky tady budou stanoveny. To znamená, aby Evropská unie svým způsobem nelegitimovala anexi, ke které dochází z hlediska východního Jeruzalému v souvislosti s ekonomickou podporou, ale také v souvislosti s masivním přesunem palestinského obyvatelstva. Děkuji paní Flotr a pan Houvit na minutu. Welcome. Dovolte mi, abych eh, tady uvítal také v této sněmovně novou vysokou zástupkyni a také eh, velice významné, eh, významné stanovisko i švédského předsednictví. Co se týče zprávy, chtěl bych panu Biltovi poděkovat za to, že chválí kredibilitu a vysokou integritu zprávy Gaučtejnovi. A myslím si, že by to bylo užitečné, kdyby tohleto paní Malmström zopakovala, co jejich vyslanec řekl v OSN, totiž, že EU naléhá pomáhá na Izrael i na Palestince, aby přišli s patřičnými vyšetřováními porušování lidských práv, co se týče konfliktu v pásmu Gázy. Nakonec bych chtěl se zeptat předsednictví a vysokého zástupce, zda jsou si vědomi, vědomi toho, že britská vláda teď přijala doporučení k tomu, jak značit potraviny, aby se rozlišovalo mezi palestinskými potravinami a mezi palestinami, potravinami vyráběnými nezákonně na okupovaných území, protože my jakožto spotřebitele nechceme dotovat cenu konfliktu. Děkuji, pane Hawite. E, teď na minutu pan Tramosa. Děkuji. Pane předsedo, bude to, myslím si, že nedávné stanovisko Evropské, pomi, po, po, posit, eh, Evropské unie v eh, v čele s čeleckým předsednictvím, že tedy východní Jeruzalém by měl být eh, budoucím hlavním městem nezávislého je, je, palestinského státu, by mohlo poškodit spostředkující úsilí mezi Izraelem a Palestinci. Mohlo by to poškodit náš obecný cíl nastolit mír v tomto regionu, kde je tolik bojů. Já si myslím, že spíše než unilaterálně a neočekávaně oznamovat, eh, že co bude nezávislým hlavním městem palestinských území, bylo by daleko lepší, kdyby Evropská unie zaměřila všechna svá úsilí na to, aby posbuzovala, aby se vytvořila skutečná demokracie na palestinských územích, například aby podporovala nenásilnou opozici. Eh, je třeba samozřejmě, eh, aby izraelský členský stát a mezinárodní eh, společenství hledalo patřičné rozhodnutí. A jak řekla Cecilia Malmström, statut eh, Jeruzaléma by měl být dohodnut dvoustraně mezi Izraelci a Palestinci. Místo toho, abychom říkali, jaký má být řešení dvě demokracie mezi dvě lidi, eh, to by bylo lepší totiž, než říkat, že tady má být, kdo má být, co má být hlavním městem, protože pro mír je zejména důležitým předpokladem předpokladem demokracie. Děkuji a teď přistupujeme k postupu Catch the Eye, spontánní řečník. Eh, λοιπόν, προχωράμε στη διαδικασία Catch Ο κύριος Γκέλλερ για ένα λεπτό. Vielen Dank, Herr Präsident Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve chci říct, že jsem velice rád, že paní Baronka je na straně komise. Myslím si, že i v budoucnosti bude na této straně sedět. Mám ještě otázku na předsednictví. V těch závěrech rady schází odkaz na kvartet jakým způsobem eh, vidí rada eh, tento kvartet. Je tady nejednota, nebo proč tam není tento odkaz? A druhá otázka se týká Hamasu. Eh, tady se jedná o bohužel tedy politické seskopení a to také nefiguruje v těchto závěrech. Jaký důvod pro to tady je? Děkuji. Paní Rys, minutu. Děkuji, pane předsedo. Pan Jarek měl dvojnásobně dlouhou řečnickou dobu, nicméně eh, pokusím se říct si to podstatné. Švédské předsednictví nám vysvětlilo eh, lépe než paní ministrině eh, tuto situaci. navořila o tom, že východní Jeruzalém by měl být tedy hlavním městem, ale ne hlavním městem pouze Palestíny. Byla bych ráda, kdyby mi bylo dobře rozuměno, protože tato deklarace svým způsobem předbíhá výsledky tohoto jednání a svým způsobem eh, pohrdá aktéry tohoto jednání členské státy se snaží tedy nějakým způsobem distancovat se od prvního návrhu. Ano, já jsem proto, aby to bylo otevřené hlavní město, sdílené hlavní město. Vlastně od roku 2000 je to součást Clintonových eh, parametrů. To je princip, který byl přijat zúčastněnými eh, stranami a i v tomto, v tomto parlamentu se o tom hovořilo. Takže Jeruzalém Promiňte, já to dokončím. To znamená, otevřené hlavní město musí být Jeruzalém. Naší úlohou není, abychom prosazovali harmonogram a podmínky, ale tak, jak to bylo řečeno před chvílí, musíme tedy podporovat dialog mezi tedy Izraelí a Palestinci. Promiňte, pane předsedo, ale někteří řečníci hovořili dvakrát déle, takže nemůžete uplatňovat dva metry. Mně je celkem jedno, jak dlouho mluvili jiní. Každý a na to máte vždy jednu minutu a tak to bude platit. Nikdo další už přetáhnout nebude moci. A já chci také říci, že tady mám teď seznam pěti jmen a e, my, nám už nezbývá mnoho času, takže ne, všichni, ne na všechny se dostane. Jako další paní Latford na jednu minutu. Děkuji vám. Závěry rady, to je skutečně eh, jasné a vítané eh, prohlášení o tom, jaká je pozice Evropské unie a chceme hrát větší roli v kvartetu. Souhlasí komise a rada, že to, co navrhují někteří, tedy bojkot Izraele, že to je úplně špatně. Nemůžete bojkotovat a zároveň zatahovat někoho do řešení. A také se hovoří v závěrech o dalším rozvoji bilaterální vztahu s Izraelem. Ono je to možná lákavé, ale eh, rada skutečně může pouze ovlivňovat eh, politicky a poskytovat ekonomickou pomoc. Pokud ovšem se ubrání eh, s nahám, pravděpodobně motivovaným frustrací, to, či oné strany nám eh, tedy zavést sankce, trestat a podobně. To prostě nejde. Eh, to by jaksi podkopávalo eh, konsistentní politiku Evropské unie. Pan Weigl na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám já nejsem příznivcem sankcí a hrozeb. Já jsem pro konstruktivní politiku a konstruktivní dialog. Nicméně obávám se, že zde příliš často zaznělo, že Izrael je demokratický stát. Nicméně Izrael je stát, který se příliš demokraticky nechová, pokud jde o Palestince. A to tež platí o našem společném cíli, to znamená o vytvoření dvou bezpečných demokratických států, které budou žít po, bok po boku. Paní Mastromová, vy jste si zde vyslechla mnoho návrhů na konstruktivnější a efektivnější politiku EU, eh, což Izrael zatím bohužel vnímá pouze jako popsaný papír a nebere to dostatečně vážně. Not here. Tak další zapsaný řečník tady zjevně není. Paní Stác? Není tady. Takže pan Atkin. Pane předsedo, jakože, jako člen delegace, která minulý týden byla v Palestince, jsem, Palestině, jsem si uvědomil, že je tady řada rozumných lidí, kteří jsou přesvědčeni, že alternativa dvou států už eh, není živá, hlavně proto, že tady dochází k akcím Izraele a že chce dále rozšiřovat stěnu i dále i za východní Jeruzalém, takže vlastně západní příjeh rozdělí na sever a na jih a e, co by se mělo podniknout, pokud by se stalo realitou e, alternativa jednoho státu. Za druhé, e, ví předsednictví a paní Ashton, do jaké míry názory rozumných lidí ohledně této šarády se dostanou mimo kanceláře kvartetu. A co máme udělat, abychom zajistili, že náklady na operaci budou odpovídat efektivitě, ale ta efektivita ta bohužel je v současné době nulová. Nakonec pan Tanok na minutu poslední eh, prohlášení rady je lepší než eh, ten první návrh eh, předsednictví, který jsem viděl před pár týdnech, ale nehovoří se tam o přijatých principech kvartetu, přičemž Hamas tvrdí, že to vlastně terorizuje um, civilisty i zástupce Palestiny. Proto také premiér Bild navštívil region, aby ukázal solidaritu s demokratickým Izraelem a umírněnými Palestinci krizi. Proč také eh, musíme si říct, že Evropská unie musí být vyváženější a musíme ukazovat, že opravdu vyznáváme společné demokratické hodnoty i s Izraelem. Musíme zaponovat také eh, Izrael. Eh, jedná se i o asociační dohodu, abychom budovali i na straně Izraela, že skutečně i na straně Evropské unie je dobrá vůle vůči izraelskému státu. Děkuji paní Malmström za radu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tuto velice kvalitní rozpravu. Chtěla bych zareagovat na některé konkrétní otázky. A pak mít závěreční slovo. Skutečně mm, zpráva je velice důležitá, musíme ji brát velice vážně. Je dobré také přeskoumat zásadně tyto závěry. Evropská unie má oba partnery, to znamená Palestínu a Izrael, a žádala také, aby oba partneři provedli mm, přeskum této zprávy. Co se týče kvartetu, ano, je tam eh, odkaz na tento kvartet. Je tady samozřejmě potřeba, aby kvartet eh, zintenzivnil svoje úsilí. A co se týče Hamasu, tady rada eh, má eh, kontakty a také podmínky těchto kontaktů jsou známy, ale tyto podmínky nebyly naplněny proto, aby se tyto kontakty zrealizovaly. Jsem velice ráda, že v tomto parlamentu jsme dostali tak velkou podporu z hlediska těchto závěrů. Samozřejmě jsou tady určité niance eh, z hlediska podpory tohoto mírového procesu. A my opravdu pociťujeme velkou frustraci z hlediska pomalosti eh, tohoto procesu, zvláště eh, v období před Vánoci tento eh, region bohužel zatím nemá takovou situaci, jakou jsme si přáli. Švédské předsednictví eh, se také zajímá o úsilí amerického prezidenta a doufejme, že i toto úsilí přispěje. Samozřejmě, že je dobré, že USA s námi v tomto smyslu bude spolupracovat tak jako u jiných otázek musíme být trpěliví, musíme být důslední a musíme trvat na našich principech. Co se týče východního Jeruzalému a co se týče bezpečnosti, jsem velice ráda, že zde vládne velká jednota z tohoto hlediska e, zvláště co se týče našich závěrů, které jsou velice důsledné a které mm, hovoří o dlouhodobé práci EU v tomto smyslu je nutné zajistit velice úzkou spolupráci v tomto smyslu mezi všemi evropskými institucemi. Evropská unie přispěla výrazným způsobem k nastavení ekonomických a sociálních podmínek. Také podporujeme vytváření samostatného palestinského státu a samozřejmě, že podporujeme také plán Eh, který předkládá palestinská eh, samozpráva v této oblasti. Co se týče tohoto konfliktu, je nutné najít řešení prostřednictvím jednání a všichni aktéři se musí účastnit. Není možné přijmout řešení, eh, které by ostatní postavilo eh, před fe a kompli. Vyžaduje to účast palestinců i Izraelců a je nutné eh, takto řešit tento arabsko-izraelský problém. EU udělala velký krok vpřed eh, máme jednomyslné stanovisko z hlediska této potřeby a já se těším na budoucí spolupráci v této tematice. Děkuji, pane předsedo. A nyní má slovo paní Ashton jménem komise. Um, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že eh, tato záležitost eh, se bude vracet jako téma. Eh, musím říct, že já mám místo tady, tam sedí rada, tady sedí parlament a já nevím, jestli toto je optimální pozice. Eh, nicméně eh, musím eh, říct, že jsem si všimla hlavně toho, že jsme přesvědčeni a věříme v řešení dvou států a všichni poslanci, zejména pan Derosa a další, kteří se nedávno vrátili z mise do Palestiny a viděli přímo situaci na místě, Velice pozitivní je na závěr rady to, že jsou naprosto jasné a že udávají směr, kterým bychom se měli ubírat. Také je jasné to, že zde existuje frustrace z nedostatku pokroku. Musíme říci, že pohledy se sice různí, ale více méně se přibližujeme k představě řešení a já eh, vnímám eh, všechny ty podobnosti a všechny ty rozdíly, tak jak se eh, zabývám budoucností v regionu. Máme tady politické otázky. Jakým způsobem by měly vypadat naše vztahy? A já myslím, že to je velice důležité vzhledem k tomu, co tady zaznělo. Já jsem si z toho odnesla především to, že kvartet musí prokázat, že stojí za to pokračovat v jeho činnosti, že stojí za to ho oživat, oživit. Já už jsem hovořila o e, tomto s panem Blairem, s paní Clintonovou, čili je skutečně důležité, aby se kvartet oživil. E, další věc, o tom také hovořila závěry předsednictví, Eh, jde o vztahy se zeměmi, které je třeba do toho zatáhnout a samozřejmě také to, co Evropská unie samotná může dělat. A tím se dostáváme k praktickým věcem. Někteří kolegové se zabývali konkrétními věcmi jako označování produktů z regionu a tak dále. A další doporučení eh, které zaznívají. To jsou všechno věci, které musíme zvažovat ale je třeba, abychom prakticky projevili naši eh, podporu. Já slyším o tom, že je třeba mm, mít více škol, více zdravotnických zařízení, eh, je třeba dodržovat mezinárodní právo. Prostě my musíme být prakticky přítomně a viditelní na místě, tak aby se situace zlepšovala pro ty, kteří tam musí žít a kteří k nám slížejí a očekávají pomoc. Čili toto je to nejdůležitější, eh, co musíme dělat eh, na prvním místě. My máme potenciál, dobrý potenciál v politice a v ekonomice, ale já myslím, že bychom to měli spojit tak, abychom eh, podpořili více eh, to, co chceme dosáhnout, tak aby kvartet to fungovalo, tak aby rada s komisí eh, nefungovaly spolu vedle sebe, ale spíš jako jeden orgán. A my skutečně musíme dospět ke společnému rozhodnutí a k míru, ale než se k tomu dostaneme, musíme se hrát významnou roli a já jsem odhodlána Eh, že budeme sehrávat eh, důstojnou roli v této věci. Eh, Děkuji vám. Takže rozprava je uzavřena ohledně této otázky a podle programu budeme mít nyní ústní otázky ohledně omezujících opatření týkající se práv jednotlivců po vstupu Lizabonské smlouvy v platnost. Zahájíme rozpravu. Vystoupí paní Boskurt na tři